Kolegové, dámy a pánové, začneme. Začneme tím, že vám připomenu průběh schůze koordinátorů, která se konala včera. A e, vy jste obdrželi zápis tedy k tomu, takže se s tím seznámíte a sami a můžeme přejít k bodu 12, proto, což je hlasování. A začneme zprávou Jana, Janika Žadota o mezinárodní obchodní politice v kontextu e, naléhavých otázek spojených se změnou klimatu. a půjdeme návrh po návrhu. Máte všichni hlasovací kartičky? Všechno je v pořádku, začneme s hlasováním. Návrh číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnout? Aha, chcete prověřit? Dobře, prověříme. Kon, konec hlasování. Zamítnut. Návrh. Eh, ne, původní text, odstavec 1 Eh, dílčí hlasování. První část. Odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Mm, přijata. Druhá část. Pro? Proti? Zdržel se. Přijata. Návrh 16. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Návrh 17. Máme zde ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti předložení ústního pozměňovacího návrhu? Nikdo není proti. Kdo je, kdo je autorem ústního návrhu? Pan Gladfelder. A ten návrh spočívá v tom, nahradit slovo supporting by sub, slovem subsidizing. Nahradit slovo supporting by slovem subsidizing. Kdo je pro? Proti. <clears throat> Zdržel se. Přijato. Návrh 18 byl stažen. Ne. Compromise amendments when... Kompromisní návrh 1a, kde, kde je?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 zelení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nejsem si jist, prověříme. Hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. Konec. Přijat. Návrh byl přijat. Návrh číslo 19. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Odstavec 2. Po částech. První část pro? Proti? Zdržel se? přijaté. Druhá část Pro? Proti? Zdržela se. Přijata. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Za, přijat, pardon, přijat. Odstavec 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nejsem si jist, prověříme. Odstavec 3. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijat. návrh 21, ústní pozměňovací návrh. 21. Nahradit slovo WTO slovem International New international rules should be set up in order to eliminate Eh, the comparative advantage a tak dále. Takže to je pozměňovací návrh ústní. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijate. Odstavec 22. Ne, pardon, návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijate. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. Návrh 24. Ne ten odpadá. 25. Návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 27. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. Návrh Odstavec 9. Odstavec 9, původní text, dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 31 zamítnut. Návrh 32. Má někdo něco proti? Ne. Tak prosím. Mikrofon. Ústní pozměňovací návrh eh, znamená eh, vypustit slovo perverse, takže... To ensure that no incentives and unintended consequences are generated. Že to je eh, nový návrh. Budeme hlasovat, kdo je pro. Against. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijate. 34. proti, zdrž, proti. Ne, ještě jednou, všechno ještě jednou. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh. Můžeme to prověřit? Samozřejmě. Hlasujeme o 34. Hlasujeme o návrhu 34. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnut návrh 35. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 38 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Od původní text odstavec 19. Dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato. Návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijata. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 41. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A původní text ostavce 23 po částech. První část, kde pro? Proti? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 24 pod 43. Ano, návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat původní text eh, odstavce 25 ECR eh, e po pěti částech. První část. Ne. Ano. Ano. To bylo původní text odstavce 26. Dílčí hlasování po třech částech. Hlasujeme o první části pro, proti. Zdržel se přijato druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. E, třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 46, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. Původní text odstavce 28, dílčí hlasování po čtyřech částech. První, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec Návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Původní text odstavce 29. Dílčí hlasování. První část pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 48 pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Prověříme. Návrh 48. Hlasujte o 48 elektronicky. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. 49 pro, proti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 Opět dílčí hlasování, dvě části. První pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se přijata. Původní text odstavce 33. Dílčí hlasování po čtyřech částech. První část, kde pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se přijata. Třetí část pro, proti, ne, ne proti, zdržel se přijata. A poslední část pro, proti, zdržel se přijata. Návrh 50. Pro, proti, zdržel se zamítnut návrh 51 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní úvodní ustanovení. Úvodní ustanovení A, návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. E, návrh číslo 3. Pro? Proti? zdržel se, zamítnut. Kompromisní návrh číslo 1 k úvodnímu ustanovení B pro, proti, zdržel se, přijato. Původní text, úvodní ustanovení B, dílčí hlasování, ne kompromisní návrh. Aha, odpadá, toto odpadá. Návrh číslo 4, You are right. Ano, máte pravdu. Číslo sedm, dílčí hlasování. Číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželo se. Přijato část dva. Pro? Proti? Zdrželo se. Přijato. Kompromisní návrh číslo dva k úvodnímu stanovení C. Pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh číslo 8. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh číslo 11. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 12 a ústní pozměňovací návrh. Zde máme k návrhu 12. Má někdo nějakou námitku proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ústní pozměňovací návrh nahrazuje poslední část pozměňovacího návrhu a nahradí end slovem but bude. Time significantly increasing production costs. Let's vote this. Takže to bylo znění. Budeme hlasovat pro, proti, zdržel se, <clears throat> zamítnuto. <clears throat> Úvodní text, od, eh, úvodní ustanovení E ve dvou částech. První pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, ne, proti, zdržel se. Já se nejsem jist, jaký je výsledek, takže to prověříme. Hlasujeme nyní elektronicky o e, druhé části, původní text, e, ustanovení E. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Návrh 13. <clears throat> Pro. Proti. Nezdržel se. Přijato. Návrh 14. Pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. A nakonec návrh číslo 1. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Deve. Návrhy Deve, výboru Deve. Návrh číslo jedna. Ne, to budeme hlasovat unblock. Má někdo nějaké námitky proti hlasování unblock o těchto návrzích výboru DV? Jsou zde námitky. Dobře, takže samostatně. Číslo jedna pro proti, zdržel se přijat, návrh 2 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 3 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 4 pro, proti, zdržel se přijat, návrh číslo 5 pro, proti, zdržel se přijat, návrh číslo 6 pro, proti, zdržel se přijat návrh číslo 7 pro, Aha, tak tady byl důvod, proč hlasovat samostatně proti. Zdržel se přijat návrh 8 pro, proti, zdržel se přijat návrh číslo 9 pro, proti, zdržel se přijat, návrh číslo 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, návrh 10, 11 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 12 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 13 pro, proti, zdržel se přijat. A závěrečné hlasování. Pan Kristofer Fjellner, prosím. I'll do, now I feel a... Já mám teď pocit asi jako pan Schulz na plenárce, alespoň někdy, ale doporučil bych eh, skupině, abychom se eh, zdrželi hlasování. Myslím, že to je pan Schulz, kdo toto obvykle eh, pronáší na plenárce. Dobře. Tak a budeme hlasovat elektronicky konečné hlasování o návrhu zprávy v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. And the vote is closed. Končím hlasování. A zpráva byla schválena. 14 hlasů pro, 4 proti, 8 poslanců se zdrželo. let's move to the votes of... Takže přistoupíme rovnou k hlasování o návrhu zprávy Tokia Saifi o lidských právech, sociálních a environmentálních standardech v dohodách o mezinárodním obchodě. Pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 35. Omlouvám se, 36, máte pravdu, takže 36. Kdo je pro? proti, držel se někdo zamítnuto. Nyní kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Zdržel se někdo? Zdrž... Proti zdržel se někdo? Schváleno. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh číslo 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dále návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dále návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh číslo 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh číslo 4. Pardon, 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní návrh 50. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to prověřit? Dobře, takže budeme hlasovat elektronicky o 53. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to prověříme elektronicky, takže budeme hlasovat o 56 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Tak návrh byl zamítnut, nyní 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto, dále návrh 59, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. není kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh číslo 64, Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Není návrh. Nyní budeme hlasovat o bodech eh, zdůvodnění, nový eh, bod zdůvodnění A. K tomu máme Omlouvám se. Nejprve budeme hlasovat o návrhu číslo 7 k bodu zdůvodnění A. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo zamítnuto? A nyní se dostáváme k tomu novému bodu zdůvodnění AA. Je to ústní pozměňovací návrh. Máte někdo něco proti němu? Pokud nikoliv, tak budeme hlasovat eh, o znění tohoto ústního pozměňovacího návrhu, který máte písemně k dispozici. Nemusíme ho tedy přečítat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Teď o návrhu číslo 9 hlasujeme, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno. Dále návrh číslo 10. Aha, tak přejete si ověřit elektronicky devítku? Dobře, takže můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Tak bych vás poprosil o jasné zvedání rukou. A nyní hlasujeme o návrhu číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní návrh, promiňte, kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo Tak omlouvám se, ještě musíme hlasovat o jedenáctce. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. A nyní kompromisní návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Dále eh, dvanáctka byla stažena a tudíž eh, bod zúvodnění D. K tomu máme ústní pozměňovací návrh. Máte někdo nějakou námitku? Budeme tedy hlasovat pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A není pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Není 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. A návrh číslo 17. Máme tady oddělené hlasování, takže nejprve první část, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, toto bych raději ověřil. Elektronicky hlasujeme o druhé části sedmnáctky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Tak, druhá část byla zamítnuta. Nyní návrh číslo 18. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, návrh číslo, pardon, kompromisní návrh číslo 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Takže ještě jednou proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní návrhy, které nám předkládá výbor pro zahraniční záležitosti. přejdeme k odstavci 6 a pozměňovacímu návrhu 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Dále odstavec 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 14. Tady máme oddělené hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Nyní odstavec 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo Teď si nejsem úplně jist, raději to ověřím elektronicky, budeme hlasovat o návrhu číslo 15. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Nyní návrh číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? zamítnout to Návrh číslo 19. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 20. Takže o 20 se hlasujeme nyní, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Teď budeme hlasovat o návrzích výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti, odstavec 6, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto, návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto, návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto, návrh 10, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dále tady máme návrhy výboru a pana Rife. Ano, my bychom se měli podívat na počet členů z jednotlivých frakcí z EPP. Mám pocit, že jich je tady 11 a ne 10. Zdá se, že nebo respektive nezdá se, že by tady byly nějaké hlasy navíc, alespoň pro nás to vypadá tak, že vše je v pořádku. Přesto děkuji za vaše upozornění. Ano, stálo to. Byl to pokus, ale nevyšel. Takže hlasujeme dál. Návrh eh, předložený výborem Envy k odstavci 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Není jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Sedmnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Osmnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrhy předložené, předložené výborem pro rozvoj k odstavci 2, jestli se nepletu. Takže dvojka. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo? můžeme ještě jednou, kdo je pro a jasně ruce nahoru, kdo je pro dvojku, kdo je proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh číslo 3 mm, k odstavce 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Odstavec 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Odstavec 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Sedmička, kdo je? Pardon, ta padá. Takže osmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní desítka, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. A dvanáctka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A teď konečné hlasování o celé zprávě v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zpráva byla schválena 22 hlasy pro. Dva poslanci hlasovali proti a čtyři se hlasování zdrželi. Gratuluji tedy zpravodaji za úspěšné prosazení zprávy. Let's move to Navrhuji, abychom přistoupili rovnou k hlasování o další zprávě a pan Kristof Filner. Já bych poprosil pana předsedu, abychom trošku uspíšili to hlasování, protože máme potom asi dvě nebo tři další zprávy eh, k diskuzi a máme na to jenom hodinu. Já myslím, že to není dobrý výsledek, možná, že bychom to mohli trošičku eh, uspěchat. Ano, chápu, ale je potřeba, abyste hlasovali jasně, zvedali eh, jasně ruce. A také předkládejte méně pozměňovacích návrhů, pokud jich tady mám 150, jako v této zprávě. No tak co si myslíte, můžeme to zvládnout za pět minut? Já vám rád přenechám své místo, pokud ano. Pokud víte, jak do toho. Možná bychom to mohli celé odhlasovat blog. co myslíte? No, takže začněme tedy hlasovat o návrhu zprávy o sociální odpovědnosti podniků od pana Arlema Dezíra. Návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis pět, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 47, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Prověříme si 47 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a výsledek je, že návrh byl zamítnut. Teďka 40, 48, oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo zamítnuto, 49, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, dále návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 51, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 52, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Budeme hlasovat o 52. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruce jasně. A ne, my hlasujeme. Pardon, já se omlouvám. Tak. Um, hm. hlasujeme o 53, kdo je pro, proti. Držel se někdo schváleno, nyní 50 Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 56, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Teď si nejsem úplně jist, ověřme to elektronicky, takže hlasujeme o 57. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Nyní návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Ověříme 63 elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh číslo 6, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 67, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 68 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 69 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 7, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno. 71 pro, proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 73. Kdo je pro? Kdo je pro 73, prosím? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 75. Kdo? Tak, ověříme ještě jednou 74 a to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dobře, takže teď 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dále kompromisní návrh číslo 9. Kdo je? A tak ještě tady žádost o ověření 76 elektronicky, takže můžete prosím hlasovat. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Nyní kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh číslo 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh číslo 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 84. Kdo je? A tak ta nám odpadá. Takže až kompromisní návrh číslo 10. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Dostáváme se tudíž k návrhu číslo 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 91. Kdo je pro? A chcete ještě ověřit 90? Dobře, ověříme 90 elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Nyní 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Tak jestli chcete, ověříme i 91. Elektronicky můžete hlasovat. Končím hlasování. a návrh byl přijat. Nyní návrh číslo 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Teď se nejsem sám jist, takže to raději ověříme elektronicky. Hlasujeme o 94. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, takže moje pochyby byly oprávněné. Není 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Nyní 96. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 97, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 98, kdo je pro, Chcete si prověřit 97? Dobře, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A no, návrh byl zamítnut. Takže nyní 98. Kdo je pro? pro? Kdo je pro 98? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Nyní kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Tak ještě jednou, kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to ověřit elektronicky? Dobře, takže hlasujeme o 101. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Hmm, tak, pardon, návrh byl přijat. Nyní návrh 102. Kdo je pro? Proti? Všichni jste hlasovali, kdo chtěl hlasovat proti? <laughs> Zdržel se někdo, raději to věříme elektronicky, takže hlasujeme znovu o 102. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnu to. Dobře, ověříme i 103 elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování a návrh byl opravdu přijat. Nyní 104, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. A nyní bude zúvodnění. Nejprve nový bod, eh, návrh číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dále návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kdo Máme tady 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, dále návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 16, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, nyní 17, kdo je pro, kdo je pro sedmnáctku? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Raději tu sedmnáctku věříme elektronicky, takže můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Není kompromisní návrh Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Tak, poprosím, abyste jasně zvedali ruce. Kdo je pro ještě jednou? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Jsme u 21. Kdo je pro? 20, proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 22. Pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 23 pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 24 kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 25 kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 27 kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Prověříme si to elektronicky, hlasujeme o 28. Jeden hlas nám tady chybí, zdá se. Končím hlasování. Tak a návrh byl schválen. Návrh 29, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní kompromis číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 34, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 35, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 36, ústní návrh samotného zpravodaje. Máte někdo nějakou námitku? Nikoliv, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. A nyní 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní 41. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, nyní 42, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 43, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 44 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, na návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní pětka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní šestka, kdo je pro, Zdržel se někdo schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Osmička, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Schváleno. Ok, eh. Eh, nyní tedy eh, výbor EMPL, hlasování unblock. Zde je návrh, abychom hlasovali unblock, kromě úvodních ustanovení, které již eh, jsou eh, jinde. D, je a odstavec 10. Souhlasíte s hlasováním unblock? Ne? Dobře. Takže chcete, abych to prošel rychleji? Dobře. So block vote on... A takže hlasujeme on blok o úvodních ustanoveních. Kromě těch dvou, které již jsou pokryty. Hlasujeme unblock o všech. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A odstavce 1 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 3 pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Odstavec 4 pro? proti, zdržel se, přijat. Odstavec 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 7, pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 8, pro, pardon, 7, 7 prověříme elektronicky. Hlasujte. Konec hlasování. přijat. Odstavec 8 pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec 9 pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec 10 pro a je již eh, pokryt. Odstavec 11 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky hlasujte, prosím. Konec hlasování. 22 hlasů pro, 4 proti, přijato. Blahopřejeme Arlemovi Dezírovi. Moving <clears throat> item 15 is bod 15 byl odložen, takže tím jsme se dostali na konec hlasování. Děkuji všem za součinnost. To eh, byla určitě stovka hlasování dohromady. A přejdeme nyní k bodu 18, 19 a 20, které probereme dohromady. So the agreement, may I have a... Eh, prosím, o chvilku ticha. Ti, kteří chtějí opustit sál, tak ať tak učiní co nejrychleji. A ti, kteří vedou nějaké privátní konverzace, tak prosím, I need your attention. Please put an end to your conversations. Prosím, ukončete naše privátní konverzace. So. Bychom mohli začít a body 18, 19 a 20 společně. To je dohoda mezi EU a Marokem, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů, tedy mechanismy pro řešení sporů která se eh, vztahují eh, na ty eh, dohody se Středozemním mořem potom a potom je to mechanismus, který se týká pro obchodní dohody, kterými se zakládá přidružení mezi evropskými společenstvími a Egyptem. To je to poslední. Takže proč tyto dohody obsahují ustanovení o liberalizaci. Tyto ustanovení obsahují jednak eh, otázky liberalizace a eh, potom jsou tam i mechanismy pro eh, řešení sporů, ale zatím tyto dohody v podstatě se je snadné zablokovat tou stranou, která Eh, tedy podá stížnost a proto v roce 2007 Evropská komise začala jednat s partnery kolem Středozemě moře a eh, snažila se zavést mechanismus pro řešení sporů, který si bere inspiraci eh, z těch nedávných smluv, které uzavřela Evropská unie v rámci VTO, kde existuje panel pro řešení sporů. A mm, nyní eh, s Marokem, Egyptem a Jordánskem již byly eh, parafovány tyto smlouvy a než nabydou účinnosti, tak musí být odsouhlaseny parlamentem. Poněvadž tyto tři mm, eh, dohody jsou si podobné, tak proto je prodebatujeme zároveň a s tím, že samozřejmě každý ze zpravodajů bude mít možnost se vyjádřit ohledně své zprávy. Máme zde tři zpravodaje, George Zabin Kutaš k Maroku, Emilio Menendez k, Jordánsku a Gianluca Susta eh, je tedy k Egyptu. To each of them. Takže prosím, každý dostane slovo. Začne George Kutaš. Thank you, Chair, and thank you for the introduction. Děkuji, pane předsedo, děkuji za úvod. A, mm, mm, Jde o to, aby Evropský parlament dal souhlas eh, s vyjednáváním o tomto mechanismu pro řešení eh, sporů s Marockým královstvím. Jde o spory vyplývající z obchodních ujednání. Cílem je zvýšit právní jistotu a předvídatelnost obchodních vztahů prostřednictvím zavedení mechanismu pro řešení sporů Mm, kde se i zakotvují časové lhuty a efektivní postupy. Jak bylo řečeno, tato pravidla pro řešení sporů nyní spíše vychází z diplomatických dohod a lze je snadno zablokovat. Mm. A v tomto kontextu mm, jde o to zlepšit tyto vztahy a proto se navrhuje tento způsob řešení sporů pro obchodní záležitosti. 24. února 2006 komise začala vyjednávat s partnery kolem Středozemního moře a vyjednávání s Marokem vyústila v návrh smlouvy Mm, která původně eh, tedy byla předložena v Bruselu na konferenci v prosinci 2009. A tato dohoda eh, respektuje model eh, řešení sporů VTO a vychází tedy z tohoto modelu VTO a mm, nyní se tento model aplikuje na bilaterální kontext. Aplikuje se na spory vyplývající z porušení hlavy 2 e, dohody o přidružení mezi EU a Marokem. Týká se to průmyslových e, zemědělských a rybářských komodit e, s výjimkou článku o antidumpingu. Stanovuje i možnost řešit spory prostřednictvím konzultace a mediace což e, jsou e, e, postupy, které potom vyústí případně v arbitráž a, v, a zde máme tedy pravidla o transparentnosti, která se tedy inspirují ustanoveními VTO. Děkuji. Děkuji, Emilio. Emilio Menendez v Jordánsku. Děkuji, pane předsedo. Dobře, jak vy sám jste již řekl, tak tyto tři kapitoly jsou propojeny, jsou propojeny, eh, tak jak i řekl pan eh, mm, Kutas, který vlastně by udělal ten eh, favor, protože již představil ten základní referenční rámec, který je totožný, takže by bylo absurdní, abych já teď tady opět opakoval to, co již řekl kolega Kutas. A já bych řekl to tež jako on. Samozřejmě to se vztahuje také i na vztah EU Jordánsku. Jordánsko. Zde v této věci stejně jako i v jiných tématech, jako jsou normy země původu, jako jde úmluva a, a, a tak dále. Takže to, stejně i toto je důležitý nástroj, kterým se zlepší barcelonský proces a Unie pro středozemní moře, kterou teď nyní máme, která je účinná protože z určitých důvodů existuje celá řada komplikací, individuálních komplikací, na které naráží účastníci vyjednávání a to lze racionalizovat, zracionalizovat tím, že se přijmou společné nástroje. Kromě toho, ty normy, které zde se navrhují v rámci tohoto mechanismu, jsou absolutně v souladu s normami VTO, tudíž, jak eh, říkáme španělsky, eh, zde eh, my můžeme být více než spokojení a já si myslím, že to jako moje vysvětlení stačí. Susta. Nyní Gianluca Susta k Egyptu. Ano, děkuji, pane předsedo. Poté co jsem si vyslechl i Emília, tak já ještě mám co méně doplnit. Jenom bych chtěl připomenout, že vyjednávání s Egyptem o tomto mechanismu bylo, byly uzavřeny v roce 2007. Jde o dohodu, která respektuje vzory, které již byly mm, odsouhlu, odsouhlaseny v rámci EU, které máme s jinými zeměmi i platí v rámci VTO. Tudíž zde jde o to zjednodušit procedury, mm, a podle kterých se definuje, eh, jak tedy vytvořit to, eh, to, to rozhodčí kolegium, ten rozhodčí panel a jak tedy eh, případně použít ta korektivní dočasná opatření. Jde o krok správným směrem, ale je třeba ještě, aby tyto nástroje se potom používaly v praxi, protože my už máme různé zkušenosti, jako třeba s Tureckem a víme, že ne vždycky se to aplikuje v praxi. Tudíž moje přání je, abychom překonali eh, ty diplomatické nástroje, které zatím máme, abychom měli rozhodnější, efektivnější nástroje pro řešení sporů. A jinak bych chtěl podpořit to, co již řekli moji dva předřečníci úvodem. Tak vyslechneme se teď eh, po poslancích paní Sofii Muñoz eh, za komisi. Thank you, Děkuji vám, pane předsedo. Není mnoho, co bych mohla dodat, protože to podstatně, podstatné už zaznělo z úst jak vašich, tak vašich zpravodajů. Jak jste řekli, tak vytvoření tohoto mechanismu pro řešení spoju, sporů a zavedení tohoto mechanismu prostřednictvím smlouvy o přidružení pro nás důležitým krokem v obchodních vztazích se Středomořím, protože to ukazuje, že vlastně povyšujeme na vyšší úroveň vztahy s těmito zeměmi a e, těmto státům vlastně říkáme uzavřením e, této smlouvy o řešení sporů, že když budeme společně e, usilovat o posílený statut, tak jim vlastně tím říkáme, jaká pravidla budeme potřebovat pro vzájemné vztahy to vyplývá tedy z uzavření eh, smluv s těmito zeměmi. To je v podstatě vše, co bych doplnila k tomu, co jste sami řekli. Děkuji. Thank you and now open Já děkuji vám a nyní otevírám eh, diskuzi, takže bych vyzval eh, stínového zpravodaje za EPP. Tedy můj... Pane předsedo, velice stručně. Já bych chtěl podpořit to, co řekli kolegové, zpravodajové a EPP e tedy e, vítá návrh komise e, vytvořit tento mechanismus pro řešení sporu. Děkuji, pane předsedo. Any. Chtěl by se vyjádřit ještě někdo další k tomuto tématu? Zdá se, že jste všichni spokojeni a tedy uh, 25. ledna budeme o této zprávě hlasovat, takže děkuji a dostáváme se k 21. na programu jednání, což je regionální úmluva o celoevropsko-středomorských preferenčních pravidlech původu. A zpravodajem je pan Emilio Mendez z SD. Půjde o výměnu názorů této záležitosti ještě bych připomněl, že v prosinci loňského roku Euroment eh, schválil návrh úmluvy o, středo, o celoevropsko-středomorských preferenčních pravidlech původu, eh, u nichž Evropská komise nyní usiluje mm, o souhlas Evropského parlamentu a podstatou umluvy je to, aby se nahradily postupy, které se zakládají na bilaterálních protokolech jednotným právním nástrojem v podobě regionální úmluvy. Původně návrh měl za cíl vstoupit v platnost na začátku příštího roku, ale diskuze ještě stále probíhají tedy myslím na radě, a tudíž datum splnit eh, nebude možné. Ještě stále čekáme na formální postoj rady. A eh, jakmile budeme mít, eh, jak říkám, formální rozhodnutí rady, budeme se moci dále rozhodnout o harmonogramu. Takže předávám slovo panu Emiliu Menendezovi, aby se vyjádřil jako první. Novo prezidente. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Tak jak již bylo řečeno, tento návrh rady, kterým se teď zabýváme, tak se také snaží o to usnadnit ten eh, proces eh, vztahu eh, Unie s Unii Středozemního moře. A jde o to, i usadnit spolupráci a používání označování původu. To je zásadní právě eh, pro vytvoření této zóny volného obchodu mezi EU a Středozemním mořem. Víte, že až do posud ten pan Evropa středomořský eh, systém eh, původu, tak to je zatím tedy takový nekonečný systém, je tam celá řada různých eh, smluv, umluv a taková změna nějakého protokolu s jednou členskou zemí, to znamená měnit celou řadu dalších protokolů, které se aplikují v dané zóně, v daném regionu, což podle mého soudu je téměř chaos. A proto návrh rady mm, mm, zcela racionálně se snaží usnadnit eh, všechny tyto prvky a všechny tyto možnosti, aby sladit to, kodifikovat to do jednoho právního nástroje. A eh, také musím potvrdit, že nyní my očekáváme i, že dostaneme konkrétní návrh rady. A eh, toto téma, o kterém nyní hovoříme, to je mm, téma, o kterém již hovořili ministři obchodu minulém roce, ano, 9. prosince zde v Bruselu, ale zatím rada se k tomu nevyjádřila. Je dobré, že jsme začali jednat o tomto tématu ještě předtím, než oficiálně dostaneme návrh od rady, poněvadž to je téma, které by nemělo být problematické u nás v našem výboru. Eh, nemělo by to být problematické, neměly by mít frakce žádný věcný problém s tímto, takže bychom mohli souhlasit s tímto, co, čímž se potom usnadní i lepší obchodní vztahy EU s těmi dotčenými státy. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Emilio, děkuji, Emilio. A komise. Kdo bude hovořit za komisi? Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Komise vynaložila úsilí na to, aby tato úmluva začala fungovat. Náš původní záměr byl takový, že se pokusíme, aby stoupila v platnost již na začátku příštího roku. Nicméně kvůli problémům související s definicí Kosova, statutu Kosova, dojde ke spoždění. Hlavním důvodem, proč je pro nás ta umlova tak důležitá v kontextu středomorských obchodních vztahů, je to, že se jedná eh, o partnery velice důležité mm, pro celé toto území a navíc také proto, že západní Balkán teď už roky čeká na začlenění do celoevropsko-středomorského mm, mm, systému. A tak před námi tedy je poměrně problematická situace, že se nám blíží. Ministerské zasedání, které očekáváme 11. listopadu, kdy se ministři těchto zemí znovu mm, sejdou a budou chtít e, vědět, k jakému pokroku ohledně úmluvy došlo. Zpravodaj to, myslím, představil zcela správně. Je důležité, že dojde ke zjednodušení pravidel původu a je to významné také proto, že mm, tato pravidla původu jsou už do jisté míry, do jisté míry třeba technologicky eh, zastaralá, je třeba je obnovit, ale jak říkám, čekali jsme na celoevropskou středomorskou umluvu, na to, až bude schválena, aby celý proces se zjednodušila. Je to docela velký požadavek, eh, kterého se nám dostalo eh, od příslušných eh, států a pak je tam ještě ten prvek západního Balkánu, o kterém jsem hovořila. Jinými slovy tedy doufáme, že velice brzy již budeme schopni odblokovat diskuze ohledně politických záležitostí, které nyní brzdí schválení této úmluvy a že budeme schopni spustit fungování úmluvy co možná nejdříve. Děkuji. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit? Helmut Scholz, ku příkladu. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Mám několik konkrétních otázek, které se týkají eh, mm, některých členských států EU, které eh, by chtěly eh, mít s Magrebem své zvláštní vztahy. Takže pokud jde o otázku související eh, se společným výborem, který by měl být vytvořen a měl by mít možnost eh, akceptovat eh, také nové mm, členy do tohoto režimu. Budou to tedy pouze nové, noví členové z oblasti Středomoří? A za druhé, tento společný výbor by měl asi fungovat eh, na základě jednomyslnosti. Článek 5 odstavec 4 říká, že jeden účastnící se člen nemá možnost blokovat rozhodnutí mm, pro přijetí nového člena, takže se komise ptám, zda by nám mohla vysvětlit, proč je tam tato eh, konkrétní výjimka. A třetí moje otázka je, eh, že žádný zda by nějaké ustanovení mohlo znemožnit eh, pohyb zboží eh, ve vztahu k Palestině. Myslím si, že by to mohlo být vlastně jistý mm, dobrý příspěvek EU eh, ve formě otevření trhu pro palestinské výrobky a tím bychom Palestině a palestinským lidem dále možnost eh, uživit se vlastní výrobou. Děkuji. Tak ještě než předám slovo komisi, tak se chci zeptat, zda se chce na něco zeptat ještě někdo jiný z poslanců. Zdá se, že nikoliv, takže ještě jednou zástupce komise, chcete ještě reagovat? I will try. Pokusím se reagovat, eh, ale bohužel eh, kolegové, kteří jsou přímo odborníky na tuto úmluvu nedorazili, takže pokusím se eh, vstoupit eh, je. Ano, pan předseda říká, mám tady poznámku, že komise zastoupí někdo další, takže asi to pro vás není jednoduché, ale přesto kdybyste se pokusila. Ano, pokusím se tedy odpovědět na otázku přistoupení nových členských států a na skutečnost, že se musíme vyhnout tomu, aby došlo k zablokování vstupu. Můj dojem je takový, že mm, současné znění úmluvy bylo vyjednáno ehm, velice opatrně, abychom se vyhnuli právě takovému, takové možnosti zablokování vstupu. Chceme, aby to rozhodování bylo konsenzuální, konsensus minus jedna, čímž bychom těmto blokacím zabránili. Pak tady byla ta otázka týkající se, nakolik jsem tomu rozuměla, nelegálního nelegálních osad eh, v Palestině. Ta eh, úmluva nemlu, nijak nemění současnou situaci a výrobky jsou exportovány do Evropské unie podle takzvaného technického uspořádání, což znamená, že nemají možnost získat eh, preferenční zacházení. Pokud jde o původ těchto výrobků, tak dochází k jistému zmatení při označování nebo zpravidle označování úmluva nebude nějak situaci měnit, nebude eh, jasně říkat eh, vír, eh, spotřebitelům, že pochází z těchto ostač z Palestiny. Úmluva pouze otevře jisté možnosti, protože hm, palestinská samozpráva zatím neimplementovala celoevropsko-středomorský protokol, takže teprve až přistoupí k této úmluvě, tak se jim nabídne ta možnost eh, kumulovat eh, připojit se k obchodu s dalšími středomorskými zeměmi, s nimiž uzavřou eh, dohodu a jinými slovy dnes to znamená, že Jordánsko, Turecko a Izrael a v budoucnu také Agadir, protože se chtějí, při, eh, chtějí přistoupit k agadirské smlouvě, k čemuž může dojít poměrně brzy. Takže jinými slovy, umluva nepřinese žádné nové záležitosti, pokud jde o označování těchto výrobků, nicméně dá možnosti hm, čistě palestinským výrobkům eh, využít možnosti kumulace s dalšími partnery z oblasti Středomoří. Děkuji vám. Menendez, will you Pane Menendez, chtěl byste reagovat? Ano, ne, to bylo jasné. Děkuji, takže um, uvidíme, počkáme na rozhodnutí rady, tak abychom mohli se eh, k této tematice vrátit. Skutečně je to důležité téma. A můžeme teď přejít k bodu 22. it in the afternoon. Okay. Point 22 was moved to the afternoon part of our meeting. Let's move to point... Dobře, takže my jsme přehodili body, tak eh, na žádost, ano, bod 23 nyní. Daně a rozvoj, spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné zprávy, takzvané good governance v oblasti daní, což je stanovisko pro výbor DV, který je gestorským výborem. A e, naší navrhovatelkou je Mariel de Sarnes. A mm, cílem je tedy projednat její návrh stanoviska. To je zpráva z vlastní iniciativy výboru DV, DV na téma daně a rozvoj na základě Eh, sdělení komise z dubna tohoto roku. Mm, a DV mm, o tom jednal, jednal včera a bude hlasovat 9. prosince. Eh, sdělení komise má za cíl navrhnout způsoby a cesty, jak Evropská unie bude pomáhat eh, eh, rozvojovým zemím při budování udržitelných stabilních daňových systémů s cílem podpořit i mobilizaci vlastních zdrojů v těchto zemích a mm, změnit i v tomto smyslu mezinárodní mm, prostředí. Takže my jsme se dohodli k tomuto se postavit naším stanoviskem a dám slovo navrhovatelce paní Mariel de Sarnes z ALDE. Paní navrhovatelka, děkuji, pane předsedo. Tato otázka je velice významná. Všichni dobře víme, že liberalizace obchodu s rozvojovými zeměmi má eh, dopady někdy pozitivní, ale negativní také někdy. A to především ve smyslu eh, snížení eh, veřejných příjmů, příjmů do rozpočtu a rušení cel znamená velkou ztrátu těchto příjmů a znamená to tedy potenciální snížení investičních možností či investic do sociálních výdajů. A proto Mm, se tím zabýváme, i rušení cel má dopady i na jiné daně a poplatky, protože třeba DPH eh, eh, se eh, vypočítává z hodnoty dováženého zboží poté, co ale se aplikovalo clo. Takže proto good governance v oblasti daňové, to je pro nás velká priorita. Myslím si, že tedy je absolutně zásadní lépe zvládnout rušení cel, možná by to bylo progresivní rušení cel a vedle toho zavádí provádět fiskální daňové reformy, které umožní kompenzovat eh, ztrátu té pří, eh, pří, eh, těch příjmů a, skompe, a tedy mobilizovat zdroje jinde. E, proto bychom měli podporovat e, fiskální reformy, které budou nutné v těchto zemích a třeba i posilovat e, jejich administrativní kapacity finančních úřadů, aby dobře vybírali daně, protože často tam ta daňová legislativa je tak komplikovaná, že spíše motivuje k, ob, k obcházení daně i k, k korupcím, protože tam často ti finanční úředníci mají velký manevrovací prostor, velké právo vlastní úvahy, což vede ke korupci. Další důležitá věc. Pokud budeme mít efektivní způsob vybírání daní, tak je třeba, aby tyto země ale věděly, aby mě našly nové zdroje daní, musí kompenzovat eh, eh, tuto ztrátu. Proto eh, máme zde dvě takové linie. Za prvé je třeba rozšířit tedy ten daňový základ s nízkou sazbí a potom i zrušit všechny ty výjimky třeba pro těžební průmysly. A já myslím, že tady mají velký prostor. A je třeba také i zavést opatření pro boj proti korupci a e, daňovým unikům, to je good governance, a bojovat tedy i proti uniku kapitálu do těch daňových rájů. To je také téma, kterým se náš parlament i další mezinárodní instituce zabývají. Je třeba i vytvořit e, i podmínky pro e, mezinárodní pomoc, která bude efektivnější. Často je třeba, aby měly tyto státy větší právní jistotu. Mm, je třeba proto mm, motivovat k mezinárodním, k zahraničním soukromým investicím a je třeba se zaměřit na inovace, na transfer know-how, tak, abychom tam nastartovali růst v těchto rozvojových zemích. A nakonec je důležité podle mě také a absolutně nutné, abychom vytvořili i nezávislý kontrolní systém, který bude vyhodnocovat přesný dopad zrušení cel. A ne, že to bude blokově podle regionu, ne, země po zemi. Je třeba toto vyhodnotit. A třeba je i vyhodnotit dopad reform, či mm, jejich tedy pokroku v oblasti fiskálních reform a fiskální účinnosti, efektivity to je důležité. A proto jsem to také dala do návrhu stanoviska. Podle mě je nutné i zavést takovou klauzuli, která by stanovovala obligatorní přeskum revizi po pěti letech a případnou změnu těchto partnerských smluv. A, takže to jsou ty hlavní linie mého stanoviska, které jsme vytvořili pro výbor DV a samozřejmě nyní ráda si vyslechnu tedy teď i později, ráda si vyslechnu kolegy, buď ústně nebo prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Děkuji, děkuji. A nyní dám slovo zástupci, zástupkyni komise, paní Martině Zaoralové. Bonjour. Visiblement, je ne suis pas Martina Zaoralová. Jak vidíte, já nejsem Martina Zaoralová. To je vidět na první pohled. Bohužel. <laughs> Ona ještě nemohla dorazit a já tedy odpovím na jejím místě. George Advadiko eh, jsem z koordinační jednotky DG Trade. A zhruba řečeno, komise souhlasí s hlavními principy eh, této, tohoto stanoviska. Možná taková malá otázka, která je relevantní pro DG Trade, eh, a to se týká uh, Eh, rušení eh, tarif, tarifů, tedy cel. Vy říkáte, že ta slavy se měla rušit progresivně. Ano, s tím souhlasíme, protože právě mm, v těch eh, rušení cel tam, kde tomu dochází, tak to se pouze týká dovozu z EU. A nezapomínejme, ale že jsou výjimky, třeba je to až 20% pro určité komodity a potom další cla mm, Ehm, ta se, eh, tedy asi 80% z těch cel se bude rušit, ale postupně, progresivně a ehm, to může trvat 20 až 25 let, jak jste to určitě i viděli a dočetli se v těch dohodách, které jsme až do posud vyjednávali. Pokud je o princip hodnocení po těch pěti let, jaký to bude mít dopad tyto dohody, tak ano, to je princip Eh, který již jsme i posvětili třeba s jednáním eh, v dohodě s eh, pobřežím Slonoviny. A samozřejmě ale zde DGDV může mít ještě další připomínky a určitě o tom bude i hovořit příslušný výbor DV. Já bych chtěl požádat komise, aby pokud možno neočekávaně neměnili své zástupce na našich zasedáních. Ale teď už bych otevřel diskuzi pro další poslance ve výboru a nejprve nový zpravodaj pan Kaspary CPP. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velice potěšen, že se v našem výboru zabýváme tímto tématem. Už jsme museli opakovaně vzít na vědomí, že v souvislosti se zvedáním daní v mnoha zemích tohoto světa máme velké problémy, Mám zde na mysli například Afriku a paní zpravodajka se tomu výborně věnuje, kdy se říká, že neexistence daňového systému nebo špatný daňový systém může napáchat velké škody a bránit rozvoji. Jsem proto velice rád, že zpravodajka navrhuje takové dobré návrhy, které stojí za podporu. Máme několik doplnění, kde prosím kolegy, aby se na ně podívali a měli bychom usilovat skutečně o to, aby diskuse o užitečném, dobrém daňovém systému eh, byla důležitým tématem i v jiných institucích. Například eh, v zasedáních se zeměmi AKT, nebo otázka, zda můžeme tyto otázky Eh, lépe podtrhnout na vězních zasedáních výboru DEVE a podobně. Já vím, že situace v Africe je velice složitá, že ti, kdo by měli v budoucnosti platit, eh, mají ve své zemi napřed eh, změnit daňový systém, samozřejmě z toho nebudou nadšení, ale když vidíme, k jakému velkým hospodářským problémům současná daňová situace v Africe vede, zvláště pro hospodářské aktéry, tak vidíme, že právě v zájmu těch nejchudších a jejich zůstající prosperity musíme udělat vše pro to, aby se eh, aby vznikl na africkém kontinentě konečně rozumný daňový systém. Děkuji. Thank you. Helmut. Děkuji vám. Není Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkoval paní zpravodajce nebo navrhovatelce za ten přístup k jejímu návrhu stanovisko. Jedná se totiž o velice závažný problém. Zvláště situace v souvislosti se zeměmi AKT, to je něco, co eh, víme velmi pozitivně, že je to zde zmiňováno. Zároveň ovšem kombinace daňového dumpingu na straně jedné a otázky rozvoje v jiných zemích je výzva, kde bychom se měli věnovat i otázce, zda bychom při zaujetí stanoviska našeho výboru neměli také více vyzdvihnout zodpovědnost eh, daňových poplatníků, tedy investorů. Měli bychom více zavázat investory, aby více dávali najevo, že skutečně daně platí a že tedy dodržují eh, pravidla přispívajících zavedení dobrého daňového mechanismu v daných zemích. Také bychom se měli výrazně rozejít s praxí, která je taková, že často i podniky z Evropské unie a z Evropy přispívají ke korupci v zemích AKT. nechci hovořit o eh, korumpujících částkách, ale posílají vysoké částky, aby potom se na ně vztahovaly daňové úlevy a to je něco, proti čemu by měla Evropská unie měla jasně vystoupit. Tak, aby to bylo jednou provždy odstraněno. A další tématem je to, že daňové, eh, daně z eh, o něch zemí, E, také proudí do takzvaných daňových rájů, které, a to zde také zmiňujete v tomto stanovisku. Takže i to vyloučení daňových rájů je velice důležitá věc. A za čtvrté bychom se měli také zabývat otázkou spravedlnosti daní. To znamená obecně Eh, jak zabránit daňovému dumpingu, aby už eh, nepokřivoval trh. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Chtěl by vystoupit někdo další z poslanců? Tak ještě jednou paní zpravodajka, paní Desarnes, eh, aby se vyjádřila úplně na závěr. Chtěla poděkovat obou řečníkům, zcela souhlasím s eh, tím, co zmínili. Myslím si, že dobrá daňová zpráva je významná věc a transformace fiskálních daňových systémů v Africe to e, je něco, co ještě přispěje k rozvoji v Africe, to je věc evidentní. A e, samozřejmě prospěje to těm nejchudším. Já souhlasím s tím, co řekl Daniel Kaspary, i souhlasím s tím, co řekl kolega Scholz. Já si myslím, že dobrá daňová zpráva e, by se neměla vztahovat jenom na africké vlády, ale i na evropské podniky. To je princip, který by se měl vztahovat na nás, na všechny a e, to je, myslím, zcela rozumné. A také i s vámi souhlasím e, ohledně daňových rájů. Je třeba v tomto stanovisku to připomenout a je třeba, aby náš parlament to připomínal i v rámci jiných agent. A e, nadcházející schůze ke 20 také se hodně zavázala, že bude bojovat proti daňovým rájům a vidíme za dva roky, to ještě se moc neskonkretizovalo a proto my v našem výboru bychom měli eh, vzít eh, tu štafetu a bojovat proti ním. A také důležité eh, to, co řekla komise, ta hm, progresivita. Ano, to je dobré, ale co je důležité, je, abychom i zde posvětili ten princip hodnocení dopadu. My musíme mít dobré hodnocení podle jednotlivých zemí. Ale Eh, tak aby tyto otázky byly méně spolitizovány, méně administrativní, abychom skutečně potom mohli měnit případně ty dohody o ekonomickém partnerství mm, v tomto smyslu podle hodnocení, protože jinak ty ostatní země nebudou mít chuť z takovéto dohody s námi podepisovat potom. Děkuji, děkuji, to byla velice zajímavá diskuze. A ještě bych vám k tomu chtěl říci, že přijetí zprávy se plánuje na prosinec tohoto roku. A termín pro pozměňovací návrh je 28. listopad. Pardon, 28. říjen, nezapomeňte tohoto měsíce v 6 hodin večer. 18 hodin 28. říjen. To je konec dnešního dopoledního programu a důvod, proč jsme skončili s takovým předstihem, je, že jsme odložili tři body. A jedno o hlasování, potom velice významnou diskusi o zprávě o strategii 2020, kde jsme tomu původně vyčlenili hodinu a potom veřejné slyšení o investicích, takže proto opakuji. Do budoucna budu méně štědrý, pokud jde o odkládání různých bodů. Ještě oznámení odpoledne. Eh, budeme pokračovat v jiné místnosti, ne v této, ne v tomto sále, ale A5G2. Opakuji A5G2. A ještě pořadí diskuze té pro komisi dnes odpoledne bude následující bod 22. Eh, to je veselní zacházení s farmaceutickými eh, účinnými látkami. Dále bod 24, revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobku a dohled nad trhem. Bod 26, eh, uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. A bod 27 eh, eh, nařízení, eh, kterým se stanoví pravidla a tak dále. Potom 28 průmyslová politika ve věku globalizace. Bod 29 vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci v zálivu. Bod 30 výměna názorů o obchodních vztazích mezi EU a Indií s ohledem na nadcházející summit. Takže to jsou velice důležité body, které nás čekají odpoledne, ale pořadí trochu bylo pozměněno. Uvidíme se po obědě. Děkuji za spolupráci.